Good afternoon, colleagues. Apologies for the... Dobré odpoledne, milí kolegové. Omlouvám se, že začínáme se spožděním. Rád bych zahájil společné slyšení, které se bude konat práv... Eh, týkat právního státu v přístupovém procesu. Vítám členy výboru AFET. a výboru LIBE. Toto slyšení na téma právního státu v přístupovém procesu bude webstreamováno a e, proslovy řečníků a účastníků budou nahrávány a následně tedy e, k dispozici na stránkách Evropského parlamentu. Naše dnešní slyšení se bude soustředit na pokrok a úkoly, kterým čelí kandidátské země při naplňování právního státu v souladu s takzvanými kodaňskými kritérii. Jak víme, eh, podpora a dodržování hodnot podle článku 2 smlouvy o fungování EU jsou naprosto zásadní pro členství v EU a povinnosti týkající se kandidátských zemí se týkají dotyčných zemí i po vstupu do EU. Eh, zkušenost ukazuje, že monitorování těchto kritérií po vstupu může být velmi složité a my tady v tuto chvíli budeme diskutovat o tom, jak je možno posílit eh, eh, posuzování kapitol v přístupovém procesu, jak posílit kulturu právního státu z dlouhodobého hlediska v souladu s článkem 2 smlouvy. V Evropském parlamentu je to právě výbor LIBE, kdo se soustředí na iniciativy v oblasti základních práv a právního státu na území Evropské unie. Nápravné prostředky při porušování evropských hodnot, které jsou zaměřeny proti členským státům, včetně článku 7.1, eh, čehož jsme byli svědky v minulých měsících, Eh, a také sankce podle článku 7.2 v případě eh, závažného porušení evropských eh, hodnot. Situace v oblasti právních Eh, právního státu ve členských státech byla na programu výboru LIBE i v tomto legislativním eh, období, a to především s ohledem na situaci v Polsku a v Maďarsku. Eh, v červnu roku 2018 výbor LIBE vytvořil monitorovací skupinu pro právní stát, která má tedy všeobecný mandát pro monitorování situaci v oblasti právního státu a boji proti korupci a konkrétně chce řešit situaci především na Maltě a ve Slovensku. Eh, usnesení, eh, které vzejde z této pracovní skupiny, bude předloženo k hlasování na příštím plenárním zasedání. Eh, rostoucí obavy týkající se porušování základních hodnot vedly k tomu, že parlament přijal dvě usnesení, jednak v říjnu 2016 a v listopadu roku 2018. Snažili jsme se tedy o vytvoření stáleho mechanismu pro ochranu demokracie, právního státu a základních práv. Eh, komise by také v nadcházejících dnech měla vydat příslušné, eh, příslušné sdělení. Mám radost, že účast na dnešním slyšení přislíbili eh, významní zástupci evropských institucí, Rady Evropy, akademické obce a občanské společnosti. Velmi se těším na naše společné diskuze. Jak jsem řekl na začátku, jsme rádi, že toto slyšení spolu organizuje výbor AFET a já v tuto chvíli eh, předám slovo panu místopředsedovi tohoto výboru, tedy eh, pane Javiere Huso, máte slovo, prosím. Thank you. Gracias. I will speak in Spanish. Děkuji, já budu mluvit španělsky, prosím, použijte sluchátka. Výbor AFET vás zde také vítá na tomto společném zasedání výboru AFET a LIBE. Zasedání, které proběhne, je velmi vhodné. Výbor AFET vyslal dvě delegace na západní Balkán do Srbska a Kosova a do Albánie a bývalou Jugoslávskou republiku Severní Makedonie. Obě dvě země jsou, eh, nebo dvě země jsou kandidátské a Srbsko a Černá hora to jsou jediní kandidáti, kteří se účastní jednání, zatímco Albánie a Severní Makedonie zahájí přístupová jednání letos. I když bychom měli nejdříve řešit to základní a především dodržování zásad právního státu, pozorujeme nečinnost v této oblasti, dokonce řekl bych ústup. I u těch tzv. průkopníků Srbsko a Černá hora situace v oblasti právního státu na západním Balkánu a v Turecku je velmi znepokojivá. A jsme rádi, že zde máme tak výjimečné hosty, kteří budou moci vrhnout světlo na tuto situaci a diskutovat o možných politických eh, řešeních, abychom zabránili tomuto ústupu. A teď zase předávám zpátky předsednictví panu Moraesovi. Eh, Děkuji, pane Kuso. A já bych chtěl zároveň zahájit první expertní panel. Prvním řečníkem bude pan Christian Danielson, generální ředitel DG NIR a je nám také ctí, že můžeme přivítat pana Giady Bukicia, což je předseda Benátské komise Rady Evropy. Takže prosím, pane Daniels, nemáte slovo na 10 minut. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Předsedové, spolupředsedající, vážení členové výboru. Já jsem velice rád, že s vámi mohu mluvit na téma, které je jasně zakotveno v našich vztazích se zeměmi, které jsou na cestě, tedy na cestě rozšíření. Nicméně implementace právního státu je nezbytná. Chci vysvětlit, proč je právní stát tak důležitý v tomto procesu. A za druhé, Mm, strategický, popíšu strategický přístup, jaký na to aplikujeme. Právní stát je nezbytný, protože Evropská unie je založena na právním státě. Je to jasně stanoveno ve smlouvách a to očekávají demokratické členské státy EU. Článek 49 stanoví, že stát, který chce požádat o členství v EU, musí uspokojit tuto podmínku. Respektovat a prosazovat společné hodnoty, včetně právního státu. A to je také stanoveno v kodaňských kritériích, které vyžadují stabilní instituce, které garantují demokracii, právní stát, ochranu menšin. Pak je tady ale i přání občanů, kteří chtějí žít v prosperujících a rovnoprávných zemí, kde je právní stát a není tam korupce a justice je nezávislá a efektivní. A demokracie je uplatňována v svobodných volbách. Buďme upřímní. Bylo dosaženo značného pokroku jak v reformách, tak překonání dědictví války. Nicméně žádný z partnerů neplní podmínky pro přistoupení a bohužel jsme svědky stagnace nebo dokonce ústupu zprát zpět. Takže je třeba vyvinout úsilí, abychom posílili demokracii a reformy právního státu. Jaký je strategický přístup komise a jaké nástroje používáme? Od roku 2012 aplikujeme nový přístup eh, eh, v vstupních jednáních to na základě ponaučení z minulosti vyžaduje eh, jasnou mm, splnění podmínek pro uzavření jednání. Pak jsou tam benchmarky, kde jsou detailní akční plány, cestovní mapa kapitoly 23 a 24. Pak jsou tam eh, průběžné benchmarky a závěrečné benchmarky. Pak jsou tam různá ne, záruky, například v případě spoždění implementace akčních plánů. Aby eh, komise se mohla rozhodnout, že pozastaví jednání v některých kapitolách. V nejhorším případě, když dochází k porušování základních práv a právního státu, tak EU může pozastavit jednání. Dále klíčové ponaučení z minulosti je význam řešení nejprve základních věcí a proto v roce 2013 jsme přesně toto zavedli. Pří, tedy přístup, že se nejprve budeme zaměřovat na to základní, to znamená ty základní věci, jako je právní stát, a klíčové hodnoty. To je tedy páteř naší politiky. A ty to jsou tedy právní stát, základní práva, posilování demokratických institut, reforma státní zprávy, ekonomický rozvoj, konkurenceschopnost zůstávají také klíčovými prioritami. EU zůstává největším dárcem v regionu, takže máme tedy finanční páku v roce 2013 EPA měla rozpočet 11,5 miliard. Jeho nástupce na léta 2014 až 20 to bylo 11,7 miliard. A EPA 3 na roky 21 až 7 30% nárůst 14,5 miliard takže to jsou poměrně značné zdroje, které máme k dispozici. A ty se používají na řešení právě těch základních věcí. Justic, reforma justice, veřejné zprávy, um, posílení parlamentu a demokratických institucí, abych citoval některé příklady. Také um, Eh, používáme tyto nástroje jako sankce v případě nedostatku reform tím, že přesměrujeme fondy, v případě neplnění závazků. Například tady došlo k významnému snížení financí, eh, co se týče z důvodu zdržení reformy právního státu. Od roku 2013 aplikujeme novou metodologii, co se týče reportingu a měření pokroku, abychom měli srovnatelnější výroční zprávy. Konsistence poskytujeme doporučení, které budou přesnější. A tento nový reporting poskytuje větší transparentnost procesu rozšiřování, která je důležitá z politického hlediska pro dané země. Je snazší diskutovat na základě těchto, mm, eh, těchto zpráv. Je snazší kontrola. V kapitolách 23 a 24, to jsou klíčové kapitoly, tak tam máme přesná doporučení, co požadujeme jako další krok v reformách. Září 2018 komise se konkrétně zavázala přijetím strategie pro západní Balkán, co se týče budoucnosti západního Balkánu, což je závazek EU k regionu, že dveře zůstávají otevřené. A také jasně říká, že vstup do EU není biankošek a že vyžaduje racionální volbu našich partnerů. To znamená tvrdý transformační proces a zaměřilo se tedy co, na co to znamená právní stát, řízení ekonomické reformy, ale také usmíření. Um, deklarace potvrdila um, závazek obou stran zvýšit um, úsilí um, o politickou ekonomickou transformaci a eh, co je nového, to je třeba zdůraznit, to je posun k um, operativnější spolupráci v oblasti právního státu. To znamená například prominentnější role agentur jako Europol, Eurojust a další. Eh, lepší monitoring v oblasti reformy justice. To eh, jsou eh, Eh, otázky, které souvisí s eh, Radou Evropy a jejich eh, sběrem dat a posuzování indikátorů, dále projekty s e C, monitoring um, soudních sporů, dále vyšší podpora pro občanskou společnost, nezávislá média, včetně tedy eh, Endowment for Democracy. Dále, po obrovských investicích do budování investice a sledování práva se posouváme k operativnější spolupráci a má to výsledky. Dobrým příkladem je projekt společně financovaný Evropskou komisí a Německem. Implementní eh, Německo, Italsko, eh, holandským konsorciem, což posiluje kapacity v boji proti organizovanému zločinu. A konkrétním výsledkem bylo jedno z největších eh, jedna z největších policejních akcí proti mm, drogovým, pře, proti překupníkům drog. A konfiskováno bylo, eh, byly drogy za 200 eh, milionů euro a pachatelé byli zatčeni. Takže ten postup je Mm, přísnější, pod, jsou tam striktní, ale spravedlivé podmínky a postup k členství, směrem k členství závisí na schopnosti každé země plnit stanovená kritéria. Naše vztahy s tím regionem nebyly nikdy tak intenzivní jako nyní a usilujeme o úspěšnější reformy právního státu, ale nyní na, na našich partnerech v regionu, aby splnili závazky ke kterým se přihlásili, aby prokázali svoje odhodlání a politickou vůli. Děkuji. Děkuji. A nyní tady je další řečník, předseda Benátské komise Gianni Bukvikio. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, význam právního státu je hlavní benchmark v přístupovém procesu. O tom už nikdo nepochybuje. Evropská unie je společenství práva, jen země, kde se očekává, že legislativa EU bude správně implementována, se mohou stát členy Evropské unie. Benátská komise připravila checklist pro právní stát, který do detailu vyjmenovává určité prvky právního státu. Podle mého názoru je tento checklist ceným nástrojem, když vyhodnocujeme stav těchto zásad v konkrétních zemích. Je tím pádem možné poskytnout důkladné, objektivní, transparentní a porovnatelné hodnocení situace. Checklist se neomezuje pouze na soudní systém, vyžaduje také, aby administrativní nebo tedy správní akty vycházeli vycházely ze zákona, nebyly svévolné a aby byly splněny minimální požadavky pro tvorbu zákonu. Ale v tom krátkém čase, který mám k dispozici, se zaměříme na nezávislost a nestranost soudnictví, což je základní prvek právního státu. Tato nezávislost je důležitá nejen pro běžné soudy, ale ještě více pro ústavní soudy. Ústavní soudy hrají důležitou roli při vytváření a hájení právního státu v některých kandidátských zemích. Politici jsou často v pokušení útočit na tyto soudy, když vydají rozsudky, s nimiž ti, kteří jsou u vlády, nesouhlasí. Já jsem opakovaně musel hájit gruzínský, turecký i další ústavní soudy před útoky, útoky vlády a prezidenta. V současné době jsme v Evropě čím dál více konfrontováni s populistickou tendencí, která tvrdí, že když vyhrajete ve volbách, tak máte jako většina možnost vládnout bez jakýchkoliv omezení. Tato mentalita, že vítěz bere vše, je nebezpečná pro právní stát. Ústavní soudy jsou institucemi, které musí nastolit rovnováhu mezi vládou většiny a ochranou menšiny. A my je musíme v této roli podporovat. Pokud o běžné soudy, Rada Evropy i Evropská unie od pádu berlínské zdi vynakládají velké úsilí na to, aby posílili soudnictví ve východní a střední Evropě i v Turecku. Ale musíme uznat, že v některých zemích jsou dosažené výsledky spíše zklamáním. Ukázalo se, že soudnictví je velmi těžko reformovatelný sektor. Jak můžeme vysvětlit, že 30 let po konci komunismu je stav soudnictví v některých postkomunistických zemích eh, pořád ještě velmi nedostačující? Musíme nejdříve říci, že toto není primárně kvůli špatným pravidlům nebo nedostatku zákonných pravidel. Všechny nové demokracie zakotvily principy nezávislosti a nestranosti soudů do svých ústav. Na ústavní legislativní úrovni je pořád ještě prostor ke zlepšení a my v Penátské komisi hodně pracujeme na tom, aby k těmto zlepšením došlo, ale obecně pravidla nejsou horší než v západní Evropě. Skutečný problém nespočívá v zákonných pravidlech. Právní kultura země a mentalita soudců a dalších eh, právních profesí jsou důležitější než formální pravidla. Když byly reformy zahájeny v 90. letech, tak jsme pravděpodobně podcenili význam mentality. A nebo jsme si mysleli, že mladší generace právníků a soudců bude automaticky eh, si vytvářet mentalitu, která bude v souladu s právním státem. Také jsme podcenili odpor politiků k tomu přijmout nezávislost soudu a přijmout fakt, že mohou přijímat rozhodnutí, která nejsou v souladu s jejich eh, přáními. Soudci se zodpovídají společnosti a to se musí odrážet ve složení soudních rád, které musí mít také dostatek eh, takových eh, nezávislých členů, kteří zajistí, že se nestanou oběti korporátních zájmů. Potřebujeme při posuzování pravidel vyvážený přístup. Musíme se zaměřit na nezávislost, ale nesmíme také zanedbávat zodpovědnost. Určitý počet soudců před eh, důchodovým věkem eh, je pravděpodobně nejlepší záruka vyváženosti. Po své prezentaci dám slovo dalšímu řečníkovi, který pohovoří o albánském eh, případu. Benátská komise přijala potřebu mít určitý počet stálých soudců, aby byly poskytnuty poskyt, potřebné záruky. A bez naší podpory by se zřejmě albánskému soudu v tomto procesu nepodařilo dosáhnout eh, vyváženého výstupu. Musíme tedy dbát na vyváženost eh, mezi dodržováním mezinárodních standardů a potřebou eh, přizpůsobovat pravidla situacím v konkrétních zemích aby se zajistilo, že pravidla budou uváděna do praxe, tak musíme zvýšit podporu, kterou Rada a Evropská unie poskytují k tomu, aby se rozvíjely kapacity soudnictví, kapacity soudů v kandidátských zemích eh, přijímat rozhodnutí v souladu s mezinárodními standardy. Neměl bych také zapomenout eh, na další aktéry v soudním systému především prokurátory a právníky. Prokurátoři Státní zástupci mohou být represivním nástrojem vlády, ale také mohou být jediným aktérem, který bude schopen jednat proti zneužití moci a bojovat proti korupci politické třídy. Právníci musí být schopni předkládat případy soudům a efektivně bránit ty, kteří jsou nespravedlivě stíháni. Musí dosáhnout toho, aby ti, kteří jsou před soudem stíháni, nebyli vnímáni jako nepřátelé státu, jako tomu bývá v Turecku. Právní stát musí být klíčovým prvkem při rozhodování zda přijmout zemi jako člena Evropské unie. To nikdy nebude snadné rozhodnutí, protože situace v této oblasti nebývá vždy jen černá nebo bílá. Evropská unie by měla využít páku, kterou jí dává kandidátský nebo tedy přístupový proces k tomu, aby tlačila na kandidátské země, aby dosáhly co největšího pokroku v oblasti právního státu. A na druhé straně perspektiva členství musí zůstat věrohodnou, aby neodrazovala země od dalšího úsilí. Vlády v členských státech, v kandidátských státech by měly pochopit, že reformy soudnictví nemají být prováděny proto, aby z toho měla Evropská unie radost, ale že to je ve prospěch jejich lidí. Děkuji za pozornost. Vy jste tady zmínil Albánii a o tom budeme hovořit právě teď. A Mám tu čest dát slovo Teovi Jakobsovi, který je pozorovatelem mezinárodní monitorovací operace v Albánii, která pomáhá albanským úřadům při reformě soudnictví a podporuje proces dočasné habilitace soudců a prokurátorů. Máte slovo na 10 minut, prosím. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám poděkoval za pozvání pro mezinárodní pozorovatele, že tady mohou být přítomně na tomto fóru a že se mohou podělit o svou každodenní zkušenost. Mezinárodní pozorovatelé v rámci mezinárodních monitorovacích akcí eh, mají to privilegium, to výsodu, že tedy Ehm, mohou být svědky toho, k čemu v tuto chvíli k Albánii dochází za pomoci mezinárodního společenství, tak aby se řádně eh, aby řádně začal fungovat právní stát a proto jsem velmi rád, že mohu své kolegy na tomto fóru zastupovat. Já jsem si připravil pár slajdů, ale není na nich mnoho informací, nebojte se. Uh, Nejprve se pojďme podívat, jaká je situace, pokud jde o předběžnou prověrku albánského soudnictví. Byla vydána zpráva o eh, stavu albánského soudnictví, která, které tedy, eh, která hovoří o třech bodech. Ty body se opakují v různých zprávech, zprávách. Eh, je to korupce, nedostatečná nezávislost, politický vliv a propojení s organizovaným zločinem a se, se skupinami eh, v rámci trestné činnosti. Pokud mi dovolíte to schrnout, tak ta předběžná prověrka jasně ukázala, že občané v Albánii eh, mají co dočinění s, neř, s než, nedobře fungujícím soudním systémem. Je to systém soudnictví, který tedy nefunguje řádně, to se týká i soudců. Uh, a proto bylo přijato rozhodnutí, že bude zaveden systém opětovného hodnocení soudců, státních zástupců, právních poradců. Cíle tohoto hodnocení jsou zachyceny v albánské ústavě. Je tam řečeno, že má být zaveden hodnotící systém, eh, tak aby se zajistilo řádné fungování právního státu, nezávislost systému soudnictví a aby se také obnovila důvěra veřejnosti v, této, v tyto instituce. To jsou tedy hlavní cíle. Jak jaký byl rozsah té prověrky. Pokud se vrátíme k první folii, tak tam jsem hovořil o nedostatcích systému soudnictví v Albánii a proto vás asi nepřekvapí, že prověrka se taktéž soustředila na tři hlavní kritéria, na hodnocení aktiv, na eh, hodnocení eh, celého kontextu a hodnocení eh, profesionality. A jde především o tu otázku, jestli tedy aktiva soudců, státních zástupců a právních poradců odpovídají finančním prostředkům, které tyto, tito soudci, státní zástupci mohou řádně prokázat. Toto je v podstatě hlavní otázka, které jsme se v této analýze věnovali. Pokud jde o tu druhou analýzu, tak tam jsme se snažili prokázat, jestli nejsou eh, nějaké vazby mezi dotyčným, dotyčnou osobou a eh, subjekty v rámci trestné činnosti a konečně třetí kritérium je dotyčná osoba řádně kvalifikovaná na to, aby mohla vykonávat pozici soudce, státního zástupce a právního poradce. To ta, tyto analýzy se tedy opírají o informace, které tedy z části dostáváme od samotné zkoumané osoby a z části si zjišťujeme sami. Kdo tuto prověrku provádí. Za prvé je to takzvaná nezávislá kvalifikační komise, která se sestává se 12 komisařů, eh, tři komisaři se v každém případě mění. Měli bychom skončit v červnu roku 2022 pro tuto instituci je typické, že funguje jako vyšetřovací organizace, vyšetřovací instituce a na konci eh, dotyčného eh, vyšetřování jsou výsledky tedy eh, konzultovány s vyšetřovanou osobou a pokud se objeví nějaké problémy v v rámci toho vyšetřování, tak ta vyšetřovaná osoba k tomu může předložit svůj názor, svoje důkazy tak aby vlastně vyvrátila předběžné výsledky toho vyšetřování. Tato nezávislá vyšetřovací kvalifikační komise také eh, tedy funguje jako jakýsi nezávislý eh, soud a v tomto smyslu tedy rozhoduje o tom, jaké budou eh, přijaty, přijata nápravná opatření. Další orgán to jsou veřejní komisaři, kteří zastupují veřejný zájem a e, kteří tedy mohou spochybnit e, závěr nezávislé kvalifikační komise a to poté, co tedy mezinárodní e, pozorovatelé vysloví svoje doporučení. Rád bych zmínil, že členové těchto orgánů jsou tedy voleni a vybíráni parlamentem. Třetí institucí je zvláštní odvolací komora, která se sestává ze sedmi soudců, mají mandát na devět let a jsou součástí ústavního soudu. Tato, tento orgán funguje jako odvolací instance Eh, pro případ, že dotyčná vyšetřovatná osoba není spokojená eh, s výsledky vyšetřování nezávislou kvalifikační komisí anebo po odvolání eh, směřovanému veřejným komisařům. To znamená, že právě to jsou tři orgány, které v této souvislosti eh, fungují. Pokud jde o mezinárodní dohled, tak mezinárodní společenství zahájilo takzvanou mezinárodní monitorovací operaci, které se účastní osm mezinárodních pozorovatelů eh, včetně mě, pomáhá nám v tom 60 dalších pracovníků. Doprovázíme proces opětovného hodnocení tím, že vlastně celý proces monitorujeme a vykonáváme nad ním dohled. Nemáme řídící funkci, ale snažíme se eh, poskytovat určité pokyny v rámci toho systému vyšetřování. Během té vyšetřovací fáze můžeme předkládat názory, doporučení, závěry a to v případě, kdy máme pocit, že rozhodnutí, které přijala nezávislá komise, není správné. V takovém případě tedy k tomu můžeme přispět. Zároveň jsme tedy přítomni eh, v případě dalšího vyjednávání o tom výsledku. Pokud to mám schrnout, tak mezinárodní pozorovatelé ne, pouze nečinně nepřihlížejí, ale snaží se být aktivně zapojeni do celé prověrky a proto mají přístup ke všem datům, k veškerým dokumentům, které potřebují k naplňování své role. Ochrana soukromí je v této souvislosti naprosto stěžejní, ale není zároveň vždy zaručená pro ty, Eh, vyšetřované osoby, protože ono eh, nestačí zůstat na povrchu, musíme jít skutečně do, hloubku, do hloubky a to často vede k tomu, že nemůžeme dostat ochraně soukromí dotyčné vyšetřované osoby. Nyní mi dovolte, abych vám představil dosavadní výsledky té prověrky. Rád bych zdůraznil skutečnost, že ta prověrka jde skutečně do hloubky. Na úrovni první instance jsme se zabývali 111 případy. V 48 případech jsme dotyčnou osobu potvrdili ve funkci a ve 46 případech e, došlo k propuštění. To znamená, že takřka v polovině případů e, byla dotyčná osoba e, propuštěna 17 rezignací. Často je to tak, že právě Eh, ta rezignace je důsledkem negativního výsledku, to znamená, že bychom je mohli připočítat k těm 46 případům. Eh, ústavní soud by se měl skládat z devíti ústavních soudců a z nich pouze jedna osoba byla potvrzena v úřadu, osm soudců bylo propuštěno. Nejvyšší soud, tak tam by mělo být 18 soudců a pouze tři z nich byli potvrzeni ve funkci a 15 z nich bylo eh, propuštěno. Tím vám chci pouze ukázat, do jaké míry ta prověrka eh, byla důležitá. Eh, co jsme si z toho odnesli? Pokud chcete k té prověrce přistupovat eh, poctivě, tak potřebujete velmi solidní právní rámec. My si musíme uvědomit, že e, tento, tato prověrka tedy musí být zakotvena i v ústavě a ty prověřovací orgány musí mít dostatečný mandát a musí mít také dostatečné nástroje, aby e, mohla tento mandát naplnit. Eh, národní vnitrostátní orgány by měly mít vůči roli, ale zároveň je potřeba mezinárodní dohled, protože ta prověrka se pouze z části opírá o dokumenty, zároveň potřebujete eh, zapojení vnitrostátních orgánů, které tedy, tedy provedou určitou práci, doporučuje se i mezinárodní dohled, kontrola a je také dobré, pokud mezinárodní eh, pozorovatelé poskytují pokyny. Celá prověrka by měla být řádně připravena, což je časově náročné. Prověrka prováděná takovým způsobem je časově náročná, je potřeba ji řádně připravit eh, Potřebujete dostatek personálu, dostatečné prostory, potřebujete standardizovat kritéria, na základě kterých budete osoby prověřovat, protože e, v tomto scénáři jsme neměli nic e, připraveno, museli jsme začít od začátku a proto tedy doporučení do budoucna zní, e, je potřeba počítat s dlouhou fází přípravy. Důležitá je také komunikační strategie. Musíte ten proces vysvětlovat, musíte občany informovat o tom, v čem ta prověrka spočívá a ještě důležitější je jim říct, o čem ta prověrka není, protože někdy eh, zbuzujete nadměrná očekávání a proto je potřeba na tu komunikaci dbát. Další věc. Uvědomili jsme si, že je potřeba mít k dispozici pravidla, která se eh, budou uplatňovat na mezinárodní právní spolupráci. Není to trestní vyšetřování, my máme v na tomto poli celou řadu nástrojů, které se používají na mezinárodním poli, ale eh, my potřebujeme řádná pravidla i pro tuto konkrétní situaci. A také musíte zavést nápravná opatření, dříve, než se samotnou prověrkou začnete. Já se omlouvám, že jsem překročil vyhrazený čas. To byly ty nejdůležitější věci, které jsem vám chtěl říci, to, ty nejdůležitější závěry naší prověrky. Děkuji. Jakob. Děkuji, pane Jakobsi. A teď už zahájíme třetí část tohoto slyšení. Jak víte, je to nad rámec přistoupení nezvratný charakter právního státu. A teď vystoupí Marko Kmezič, který je přednášejícím a výzkumníkem na Centru jeho evropských studií ve Štýrském Hradci. Dávám vám slovo na 10 minut. Prosím, pane Kmeziči. Thank you, co-chairs. Uh... Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, my jsme slyšeli, ehm, že podmínky pro mm, právní stát se neustále aktualizují, nicméně dopad je omezený a zdá se, že místo posilování demokratických reform institucí demokracie ustupuje na západním Balkáně. Um, transformace je pomalá a um, není tedy, um, nejsou tedy um, pozitivní výsledky. Bohužel toto začalo po zahájení jednání s Evropskou unii o budoucnosti vstupu. Takže co, jak se z toho lze poučit? Jaká doporučení můžeme poskytnout? Mm, této souvislosti já se zaměřím na tři doporučení nebo tři skupiny doporučení, eh, jak doladit nástroje EU, co se týče monitoringu a benchmarkingu a reportingu, a za druhé, jak doladit finanční podporu pro země regionu, tedy eh, zohledňovat pobídky a sankce, co se týče právního státu a dále, aby to nebyly jenom čistě politické, eh, právní kroky, ale spíše společenské. Abychom se tedy zaměřili na potenciál, který eh, vychází ze společnosti samé. Dovolte, abych řekl na úvod, že potenciál jednání není tak efektivní, jak bychom si přáli protože nedostatečný monitoring a nedostatečné vedení k cíli, tedy vstupu. A jaké jsou důvody? E, to, to neřeší tedy příčiny e, problémů právního státu, totiž autokratický způsob, jakým se tam e, vládne. Je, jsou tam silní vůdci, kteří nemají důvod reformovat, ale zachovat status quo ale také poselství nebo signály z Bruselu jsou slabé a e, mohou vlastně e, povzbuzovat tyto mm, silové lídry. Potenciální efektivní mechanismy, které má EU k dispozici, jako je klauzule, no, nebyly nikdy využity. Mm, Montenegro je jenom vlastně jednu, má jenom už jednu kapitolu, kterou má otevřít, takže je otázka, do jaké míry je ten mechanismus úspěšný. Pak je tady um, představa to, že EU eh, z důvodu stability v regionu vlastně zanedbává určité nedostatky v demokracii, ke kterým došlo. Co tedy lze udělat, co se týče těchto misí, monitoringu? V podstatě je to eh, jakový papírový tygr, jak říká můj, eh, moje kolegyně. Tyto mise probíhají 20 let, ale je o nich známo málo mezi experty s výjimkou zprávy Dbed z roku 2015. Takže co bylo tak specifické na té zprávě PRIBE, které která eh, se zabývala makedonským právním státem a nedostatku, jeho nedostatky. Měl to specifický mandát rychle analyzovat a poskytnout konkrétní doporučení eh, ve věci, které eh, z důvodu skandálu, které destabilizovaly zemi. Dále pak tady bylo politická, mm, taková politická setrvačnost které také souvisí se situací v regionu. Za druhé tady bylo přímé, přímá vazba mezi rámcem té mise a zhoršením situace právního státu. Dále tady byl mandát poskytnout doporučení pro konkrétní opatření, které má přijmout makedonská vláda. A um, pak tady byla pak ale plná tým expertů poskytlo EU a delegace v zemi na podporu. Také chci zdůraznit, že tedy na podporu svých závěrů, že zpráva Pribe odhalila, že dříve navrhované opatření a znalosti situace byly nedostatečné. Takže jak se z toho poučit, z té uh, zprávy Pribe? Mandát to peer review by měl být e, zaměřený na cíl a pří, konkrétní případy vzhledem k času na práci, tedy na místě, který byl velmi omezený, byl to tři dny, tak plánování té práce by mělo obsahovat konzultace s občanským sektorem. A na závěr žádné tedy zveřejněné zprávy mm, strany komise, tedy mm, z toho vyplývá. Eh, občanská společnost může hm, monitorovat ten proces a pojmenování autorů, eh, veřejně, zveřejnění těch autorů těchto zpráv by hm, tomu dodalo určitou kredibilitu. Co se týče reportingu, eh, je důležité nemlčet a hlas Evropské komise by měl být více slyš, vyslyšen, protože když se nebude hovořit o porušování právního státu, eh, kampaním proti občanské společnosti, médiím na západní Balkáně, tak EU v podstatě podporuje autokratické elity, aby dělali to, co dělají v tuto chvíli. A není tady žádný follow-up ze strany komise těchto praktik včetně takzvaných non-paper eh, o této praxi. Co se týče benchmarkingu, to by mělo, nemělo být jenom technokratické. Mělo by se to zaměřovat přesně na nedostatky demokraci, v demokracii. Tedy mm, ukázat pokrok nebo jeho nedostatek, nějakým vzorem pro posuzování, což je také užitečný nástroj v konkurenci mezi kandidáty, dále upozorňovat na mm, každoroční měření pokroku, dále pobídky a sankce, které by měly následovat. Ehm, dále, a tady chci eh, pochválit tedy komise a ehm, parlament EPA 3, která předpokládá spravedlivý podíl nebo pozastavení podpory v případě porušení právního státu v regionu. Také je třeba si uvědomit, že, jsou, že tam byly některé problémy s EPA 2, nefungo, nefunkčnost. Oni berou národní rozvojové plány jako modely, což je pozitivní, ale je tam také značné riziko e, podpory pro nevládní projekty, takže já bych doporučoval doletit seznam projektů a institucí, které mají profitovat z těchto e, z této finanční podpory ze, od komise společně s beneficienty. Co se týče té potřeby zvýšit tlak, nejenom z, z hora dolů, o tom jsme mluvili o tlaku, mm, nutnosti zvyšovat tlak ze strany EU na politické eh, činitele na Balkánu, ale také z druhé strany toho sandviče, tedy tam by také měla být podpora posilováním kapacit a zkušeností občanské společnosti, což by měl být hlavní partner společně s vládami tedy. To by měl být hlavní spojenec Evropské unie, aby politické elity eh, v těchto zemích se přiblížily standardům právního státu a demokracie a přiblížily se cíly tedy eh, tomu, že se stanou členskými státy EU. A to, co jsem řekl na začátku, společenská změna, která trvá generace, než se naplní. Když se zaměříme jenom na změnu zákona a e, nový design institucí, tak to nutně nepovede k e, žádoucímu výsledku, protože v podstatě bychom měli posílit širší komunitu, aby elity byly zodpovědné, aby tam byl systém kontroly politických elit, které Mm, na začátku nemají vlastně důvod pokračovat v reformách, ale spíše zachovat status quo. A jenom posílením komunit um, lze dosáhnout lepších výsledků během eh, vstup, předstupního jednání a také postupu, aby ten proces už ne, nešlo zvrátit. Děkuji. A nyní má slovo poslední řečník, to je Naim Rashidi, který je výkonným ředitelem skupiny pro výzkum politik na západním Balkáně z Prištiny. Máte slovo na 10 minut. Vážení předsedové, vážení poslanci Evropského parlamentu, zástupci komise, vážení hosté, je pro mne ctí být tady mezi vámi a pokusím se předložit eh, přehled eh, všech eh, výzev a aspektů právního státu na západním Balkáně, ale předložím zde také perspektivu občanů. Co si myslí a co cítí lidé. Přístup a integrace do Evropské unie jsou klíčovými slovy na západním Balkáně. A je velmi nepravděpodobné, že dojde k reformám na západním Balkáně mimo rámec eh, přístupu do Evropské unie a perspektivy přístupu. My jsme zatím ještě nepřišli na to, jak oddělit eh, právní stát eh, od přístupu. Bude to teď velmi brzy vyzkoušeno v Makedonii. Za druhé je zde rostoucí propast mezi Evropskou unii a západním Balkánem v chápání a vyjadřování významu reform. Před několika lety bylo takové víceméně společné chápání ohledně toho, co by ty reformy měly znamenat. Ale jak plyne čas, tak vidíme rostoucí rozdíly v hodnocení, ve standardizaci reform právního státu z hlediska EU a členských států a z hlediska místních vlád a místních představitelů. A to je velmi znepokojivá záležitost podle mého názoru. A tyto rozdíly teď vidíme především v Srbsku, Kosovu a Albánii. V některých případech implementace reform pouze na papíře věci zhoršuje, protože lídři na západním Balkánu se naučili obelhávat Evropskou unii. Někdy úředníci EU dokonce vědí, že jsou předmětem podvodu a že dochází naopak k posunu a k odklonu od standardu právního státu a to je realita na západním Balkáně. Řešení politických konfliktů a bilaterálních sporů a agent reform musí postupovat zároveň. Některé země to udělat nemohou a jiné nechtějí. Ten postup by měl být mnohem rychlejší, než jsme pozorovali v uplynulých 20 letech. A klíčoví představitelé nedokázali splnit sliby, které dali Evropské unii, ani sliby, které dali občanům, že zlepší jejich život díky reformám. Severní Makedonie ukázala, že obojí může realizovat. A to je nejlepší příklad na západním Balkánu. Asi už žádný lepší příklad neuvidíme. Srbsko nechce dělat obojí. Její vedení používá politickou agendu k tomu, aby podkopávalo reformy v oblasti právního státu. Pokud Evropská unie nepostaví reformy na první místo, pokud jde o Srbsko, tak bude velmi brzy, už příliš pozdě a zachovat eh, otevřené kapitoly 23 a 24 v průběhu jednání nebude fungovat čím více kapitol Srbsko otevře, tak tím méně bude demokratická. Albánie může provést některé klíčové reformy, ale ne v plném rozsahu. A je zde odpor vůči změnám statusu quo. Je zde silná opozice, jak od vlády, tak eh, i od eh, organizovaného zločinu. A pokud nepomůže vláda, tak eh, ten postup se zase zvrátí. Kosovo je ve slepé uličce ve vztahu k EU, ve vztahu k Srbsku a také v procesu budování státu. Elity vláda ani opozice nejsou zatím na tuto změnu připraveny. Je zásadní, aby Kosovo uzavřelo mír se Srbskem a začalo pracovat na dalších kapitolách. Jinak elity budou vládnout mnohem déle a budování kapacit bude pokračovat velmi pomalu. Reformy budou paralizovány. Pokud eh, uzavře Kosovo dohodu se Srbskem a dostane statut kandidátské země, tak by to mohlo změny urychlit. Myslím si, že by to bylo lepší, než dlouze udržovat eh, status quo. Kosovo implementovalo už celou řadu požadavků a to poměrně dobře, ale dochází k určitému regresu, bohužel, v uplynulých měsících. A je důležité uvědomit si, že občané zatím na západním Balkáně nevidí žádný pozitivní dopad reform. Mělo to dopad jen na Černohorce do určité omezené míry. V Srbsku občané žijí hůře z hlediska svobody, základních práv, právního státu, svobody médií a tak dále. Někteří mají pocit, že jsme se vrátili do temné éry 90. let. Rozdíl je, že teď tady nejsou žádné aktivní boje, lidé mají trošičku více peněz a eh, lepší platy. Srbské vedení nedokázalo splnit eh, sliby, které dalo EU a občanům a teď je čelí skutečné eh, volbě, skutečnému rozhodnutí. Buď prezident Vučič potlačí protesty, anebo se otevře a zvrátí tuto masivní kontrolu, kterou zavedl různých aspektů veřejného života v zemi. V severní Makedonii eh, se trošičku vrátila naděje. Lidé čekají, že uvidí konkrétní přínosy a vláda má možnost jim to nabídnout. V Kosovu mají lidé čím dál větší zájem o vyřešení otázky se Srbskem. Nicméně prezentované průzkumy nejsou skutečné a jsou zde konflikty mezi politickými aktéry. Je zde velká nespokojenost s vládou a přístup k justici, ke spravedlnosti pořád ještě komplikovaný. Rostoucí dluh, zadluženost jak lidí, tak institucí hrozí tím, že rozbije politickou soudržnost a společenskou soudržnost. Jak jsme viděli, tak někde vláda využila reformní agendu jako nástroj proti opozici. To bylo třeba v Srbsku a Albánii. Opozice se bojí z reform, aby nestratila kontrolu. Reformy se také stávají prostředkem boje mezi vládou a opozicí. To je třeba v Makedonii a Kosovu za 5-10 let eh, už nikdo nebude o ty reformy usilovat. Pak jsou ty věci, které se týkají populismu. V Evropě to znamená, že jste proti migraci a proti Evropské unii. Na západním Balkáně to znamená, že se stanete nacionalistou že budete provádět etnické politiky a budete konfliktně vystupovat. To, co udělal Grujevský mezi lety 2008 a 2016, pravděpodobně udělá Srbsko a Kosovo v případě, že nedosáhnou dohody. A to bude znamenat nárůst napětí. a vidíme, že vedení obou stran se snaží udržet moc za každou cenu. ti, kteří budou podkopávat právní stát, někdy jsou také proti rozšíření. A nebo se dívají na jiné země, například na Maďarsko. Nyní elity a vlády mají na rozdíl od minulosti více peněz, tím pádem zvyšují platy a vytvořili si spoustu podporovatelů ve státním systému. Jsou to různí soudci, státní úředníci, profesoři, učitelé a tak dále. A ti mají strach, že by přišli o práci a že by přišli o plat. Tím pádem je vlastně střední třída v poměrně obtížné situaci. Peníze, které vláda dostává z EU na reformy, jsou eh, velmi malé v porovnání s tím, co má vláda už k dispozici. Těch pár milionů, které Srbsko, Kosovo, Severní Makedonie dostanou od EU každý rok, je eh, velmi malá částka v porovnání s tím, eh, co mají k dispozici. S politickou ekonomikou elity přitahují více peněz odinut, které částečně věnují na vládu a částečně si je nechávají. A velmi dobře to funguje. Aby byla na západním Balkáně transformována společnost, jak uvádí Evropská unie, tak by se měl rozšířit tento program, který by měl směřovat evropské prostředky do společnosti, na univerzity, na nevládní organizace a tak dále. Za podpory těchto prostředků musíme promítnout hodnoty do společnosti a musíme zvýšit eh, ten tlak ze spodu. Eulex eh, by měl odejít, eh, plně odejít a neměly by zde být ponechány otevřené dveře podobným iniciativám. Evropská unie bude provádět velmi silné a konkrétní hodnocení všech zemí. Stejně jako v Makedonii je třeba, aby je zveřejnila, aby to bylo konkrétní a aby se společnost zapojila do práce. Toto konkrétní a jednoduše prezentované hodnocení může fungovat jako manuál k měření reform. A konečně velmi dobře funguje ten združující faktor EU Kosovo implementovalo reformy, reformy, které souvisí s liberalizací víz a Makedonie a Albánie prosazuje agendu jenom kvůli procesu přistoupení do EU. Nicméně občané jsou zklamáni, protože nevidí dopad reform, nevidí jejich konkrétní přínos. A to je věc, kterou bychom měli mít na paměti. Aby ty reformy neměly za následek eh, širokou nespokojenost veřejnosti na západním Balkáně. Děkuji a teď budeme mít eh, diskuzi a otázky na naše hosty. Jako první pan Panzeri z výboru AFET. Ne, vy jste si nechtěl vzít slovo, já jsem myslel, že ano. Nikdo v podstatě nepožádal o slovo, já se jen snažím to nějak rozběhnout. Takže Sophie Intveld. Stručný dotaz k tomu poslednímu příspěvku, protože tyto věci už nějakou dobu posloucháme. A netýká se to pouze zemí v rámci přístupového procesu, ale také zemí v rámci EU. Podvody a korupce spjaté s evropskými finančními prostředky e, nejsou e, ze strany Evropské komise e, dostatečně řešeny. Evropská komise není schopna tedy prokázat, jak jsou ty prostředky vynaloženy. Eh, komise by tedy mohla říci, že změní přístup, ale zdá se, že pokračuje stejným způsobem, tak jako dosud. A vy jste to řekl, vy jste řekl, že bychom k tomu měli začít, nebo že by k tomu Evropská komise měla začít přistupovat jinak. Ano, děkuji, Sofie. Pan Jurek, prosím. Děkuji. Děkuji za všechna vystoupení a svou otázku bych rád nasměroval především na pana Bokvikia v souvislosti se stanoviskem Benátské komise. Chtěl bych říci, že Otázka rozšíření je vždycky obtížnou otázkou, protože musíme sladit dvě věci. Na jedné straně hodnocení stability zemí, s nimiž vedeme rozhovory, a na druhé straně povinnost Evropské unie spolupracovat v podstatě se všemi zeměmi. Hovořili jsme teď o západním Balkánu. Teď eh, bylo důležité dořešení té řecko-makedonské krize. Řekové nám připomněli, že jazyk a slova má svůj význam, že historie má svůj význam, že Evropa má svou kulturu a nemůžeme o to Evropu připravit kvůli několika vládám, které mají většinu. Vy jste upozornil na nebezpečí takové jednostrané demokracie většiny, která se odvolává na veřejný zájem a na vyhrané volby, chce postupovat bez ohledu na právní stát. Nepozorujete to tež v Evropské unii, protože velmi často slyšíme, že zastupujeme parlamentní většinu, přijímáme usnesení, kde říkáme, že reprezentujeme většinu vlád. A velmi často ve jménu veřejného zájmu vidíme, že úplně nebereme v úvahu právní stát. Takže bych se na vás obrátil jako na právníka. 12. září v parlamentu jsme viděli nevýdanou věc. Parlament podal dokument, eh, nebo tedy žádost, eh, aby proti Maďarsku byl zahájen postup podle článku 7. Smlouva fungování Evropské unie říká, že pokud parlament, eh, když chce podat tuto žádost, tak ji musí podat většinou dvou třetin vyjádřených hlasů. A já tady mám před sebou ty podklady k hlasování. Máme tři předtisky, zelený, bílý a e, červený. Můžeme e, vyjadřovat své hlasování třemi způsoby. Můžeme hlasovat pro nebo proti, nebo se můžeme zdržet. Neznám žádný jiný politický orgán na světě, žádnou zemi či parlamentní schromáždění, Eh, mezistátní, kde kvalifikovaná většina umožňuje diskvalifikovat část odevzdaných hlasů. A my jsme něco takového měli v Evropském parlamentu omlouvám se, teď nehovořím o polském sejmu, teď hovořím o Evropském parlamentu. Pár expertů z Evropského parlamentu rozhodlo, že nebudeme brát v úvahu hlasy těch, kteří se zdrželi. A Smlouva hovoří jasně, odevzdaný hlasu, vyjádřený hlasu. Znáte, pane profesore, nějaký jiný příklad? jakéhokoliv parlamentu na světě, kde kvalifikovaná většina by umožňovala nebrat v úvahu část eh, správně odevzdaných hlasů. Ale jiný příklad. Zaangažování Evropské unie do otázky ratifikace Istanbulské úmluvy. To je sporná věc eh, mezi zeměmi Unie. A teď nemám tedy na mysli Bulharsko, ale někdy se do toho zapojuje i ústavní soud. Ústavní soud Bulharska řekl, že Istanbulská úmluva je v rozporu s bulharskou ústavou, pokud o rodinné právo. A teď je systematicky vyvíjen tlak na tuto zemi, aby tedy vláda a parlament eh, nerespektovali výnos eh, ústavního soudu. Nicméně není možné, aby vláda přijímala rozhodnutí, která jsou eh, v rozporu s ústavním soudem, tedy s ústavou. Nicméně, když si Evropský parlament pře něco jiného, tak bychom eh, na to měli zapomenout. A já jsem to pochopil tak, že vy něco takového pozorujete na západním Balkáně, ale já se vás ptám, nevidíte to v zemi, v zemích Evropské unie? Mě zajímá především to fórum, na kterém pracujeme. To má být zásadní fórum pro naši spolupráci. Děkuji. Děkuji, pan Petrle. Děkuji, pane předsedo. Před 15 lety Evropská rada v Soluni nabídla evropskou perspektivu zemím západního Balkánu. Eh, jsme stále v takovéto situaci ano, ale. A to i po 15 letech. A ta diagnóza je stále stejná. Dosáhli jste určitého pokroku, významného pokroku, ale stále ještě jsou tu rezervy. Uh, já si nemyslím, že to může být jedna unie, kde se právní stát bude chápat dvěma různými způsoby. A protože mám otázku na eh, panelisty. Máte nějakou myšlenku, jak by se dalo do toho procesu vnést více dynamiky? Eh, pan Adamov, chcete k tomu něco říci? Pan Adamov? Ne. Dobře. To je všechno. Paní Intfeld se ptala na komisi. Chcete na to odpovědět? Ano, děkuji. Děkuji za ty dotazy, komentáře. Já si myslím, že je to případný dotaz. Paní Infeld. Ano. Nepochybně je potřeba se neustále snažit přizpůsobovat naše nástroje tak, aby byly efektivní aktivní v dosahování našich cílů. To znamená, že chceme napomáhat zemím v rámci přístupového procesu. Celkový cíl je naprosto jasný tak, jak bylo tedy stanoveno v rozhodnutí ze Soluně tyto země by měly mít svoji budoucnost eh, v rámci EU. Já se domnívám, že tady dochází k neustálé změně, pokud jde o nástroje, kterých využíváme. Já jsem se tomu věnoval ve svém úvodním příspěvku, nebudu to opakovat. Rád bych řekl, že Nyní bychom si měli uvědomit, jaký je náš přístup v rámci strategie pro západní Balkán z února. Z politického hlediska je naprosto jasné, že nyní tedy eh, členské země, nebo nyní kandidátské země musí pokročit před. My jsme ochotni jim v tom být nápomocni, eh, jsme eh, my jsme té strategii eh, tedy stanovili 53 eh, konkrétních kroků, eh, jejíž součástí je i právní stát. Já si myslím, že to je jeden ze způsobů, jak to dělat jinak. A druhá věc, to je nový přístup k jednáním. Já si myslím, že bychom neměli ta jednání měnit každý rok, měli bychom mít určitou stabilitu v tom, co děláme a je tu jasno v tom, že se musíme nejprve soustředit na zásadní věci. Je tu tedy vazba mezi pokrokem eh, v článcích 23, 24 a zbytkem jednání. Tak to pracujeme. Pak je tu ještě jedna věc, která zazněla v rámci panelu a sice eh, jde o to, že bychom v těch zemích měli dát více najevo, na čem pracujeme, jaká jsou naše očekávání. Já si myslím, že v tom nezbývá, s vámi nezbývá než souhlasit. Měli bychom se věnovat té takzvané veřejné diplomacii, měli bychom eh, vysvětlovat, jaké jaké jsou důsledky toho jednání a nejednání. Měli bychom eh, tedy také naprosto jasně poukazovat na nedostatky a na to, že někdy dochází ještě k regresi. Ehm, jsem tedy velmi rád, že se o to eh, společně snažíme a že jsme také naprosto upřímní, když eh, ta situace není uspokojivá, když nejsme spokojeni s tím, jak to vypadá, což se tedy v minulých měsících eh, stalo. Pokud jde o dynamiku tohoto procesu jako takového, tak mi dovolte, abych zároveň závěrem řekl, že za komisi, za parlament, za další instituce, tedy můžeme udělat všechno pro to, abychom ukázali, jaké jsou příležitosti. A můžeme tedy těmto zemím e, pomoci, ale v posledku je to rozhodnutí, které musí učinit politické elity, občanská společnost a další aktéři v dotyčných zemích. Je to rozhodnutí, které je na nich. Musí přijmout kroky, které e, jsou potřeba. Děkuji. Děkuji. Takže to je tedy stručná reakce eh, na eh, ty komentáře, které jsme slyšeli. Děkuji, pane předsedo. Já chci reagovat na to, co řekl pan Jurek. Eh, souhlasím, vy jste zdůraznil význam faktoru stability ve vstupním procesu. Samozřejmě stabilita je velmi důležitá a e, konec konfliktu mezi Severní Makedonií a e, Řeckem je důležitý krok a já bych si přál, aby další problémy byly vyřešeny v budoucnu, aby se usnadnil vstupní proces. Co se týče respektování právního státu, to není na mě, abych zaujímal stanovisko tady. Já souhlasím Eh, s významem, když jste eh, hovořil tedy o významu eh, bulharského stanoviska. Ehm, mm, byste měl vědět, jaké je moje stanovisko rozhodnutí ústavního soudu všech soudů musí být respektovány, i když vláda nebo um, prezident nebo předseda strany nesouhlasí s obsahem eh, rozhodnutí. Děkuji za otázku, pane Jurek. Děkuji, pane Mokičio. A velice stručná odpověď pana Mečiče, prosím. Pokud chcete. Pokud nechcete, tak nemusíte. Já chci dodat, Mm, co se týče tedy eh, signálu se EU, jak jsou vnímány regionu, protože samozřejmě je tam zmatek v tom, co přichází z komise, co z členských států, protože ty signály z EU jsou i ty, kdy máte eh, premiéra, který je obviněn z porušování právního státu v Makedonii pak dostane azyl členské zemi, to je Maďarsko, to je také signál vůči eh, regionu. A myslím, že signály z EU, a tady bych se nadále zaměřoval na vaše portfolio, by měly být jasnější a inkluzivnější, protože jinak hrozí, že ztratíme podporu EU. Ty největší entuziasté jsou zklamáni ze strany EU vzhledem k nereagování na stávajícím ústupky v věci demokracie. Pokud ztratíme tyto kritické hlasy, tak kdo bude prosazovat ty reformy do budoucna? Já se nyní tedy mm, dívám tady na ten program abych viděl, kdo bude odpovídat na ty otázky. Nemáme tady moc členů. Chce někdo reagovat? Pane Šit, prosím stručně. Um, letos v létě eh, jedna z vlád eh, eh, řekla, že nedůvěřuje zprávě komise a moje odpověď eh, byla, že když jako členský stát nedůvěřujete k zprávě komise, tak pak to, jak tomu máme důvěřovat my. Takže to ukazuje na ten zmatek. Je, jsou tady stále ale obrovské příležitosti. Severní Makedonie, Albánie, Srbsko mm, začínají jednat, vyjednávat. Eh, dále investice do dohody mezi Kosovem a Srbskem politická váha členských zemí eh, to může dokázat se posunout dál. Ehm, mm, Snadno čitelné manuály pro všechny státy. Pozvěte mnohem větší společnost, eh, eh, mnohem více zástupců občanské společnosti. To a také mm, Mm, podnikatele, souvislosti, co se děje s i v oblasti právního státu, tak investují v Severní Makedonii, Srbsku. Takže je tam velký zájem o, o právní stát. Děkuji za tyto poznámky. Předtím, než tedy požádám pana Kukana, aby mm, to uzavřel za nás všechny, tak jménem pana a za sebe chci poděkovat všem našim řečníkům i mm, poslancům, kteří přišli. E, samozřejmě už se nám blíží konec mandátu, takže e, to má také vliv. To všem neumenčuje význam tohoto tématu. Teď se dívám na dlouhý seznam zpravodajů za náš výbor k právnímu státu. My jsme vytvořili tu pracovní skupinu, eh, co Sofie Welt předsedá, pak je tady mnoho eh, zpravodajů z AFED, eh, předsedové delegací, AFED. to je všechno obrovská práce. Je tady také samozřejmě velice intenzivní kontakty mezi našimi výbory, takže asi se to úplně neodráží v tom, kolik je tady členů, ale chci poděkovat řečníkům za to, že tomu e, přikládají takový význam, jaký se to zaslouží. A nyní dám slovo panu Kukanovi, který předsedá pracovní skupině M pro západní Balkán v rámci výboru AFET. Pan Kukan, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já ve své závěrečné Eh, poznámce chci říci, že si velice cením eh, přítomnosti našich expertů a také toho, že mluvili na základě reálné politické situace na západním Balkáně a v každé jednotlivé zemi. Nechtěli nás jenom ohromit sofistikovanými teoretickými analýzami, ale mluvili tedy um, z konkrétní zkušenosti posouzení situace takové, jaká je. Také chci poděkovat kolegům, poslancům, kteří přišli na tuto diskusi a všem, kdo jsou v této místnosti. Já jsem především rád, že jsme měli příležitost uspořádat toto slyšení předtím, než se Evropský parlament dostane ke konci svého mandátu. Tématem diskuse, témat diskuse bylo samozřejmě velmi důležité. Všichni, kdo vystoupili, souhlasili s tím, že um, právní stát je páteří demokracie, je to jedna z nejvýznamnějších oblastí v procesu vstupu do EU jak také všichni zdůraznili, to základ členství v Evropské unii, to je respektování právního státu. Je klíčové tedy pokračovat, zdůrazňovat jeho význam i pro naše partnery na západním Balkáně. Evropské instituce musí Eh, být náročné v oblasti demokracie, právo občanů, právního státu, základních svobod v regionu. A tady chci eh, připomenout to, co řekl pan Tiko, že právní stát by měl být plně implementován, eh, vláda by měla mít odvahu vysvětlovat občanům, že Toto se nedělá kvůli Bruselu, aby byl potěšený Brusel, ale že to je pro lepší život a lepší situaci pro občany každé jednotlivé země. Může to být obtížné, ale musíme přesvědčit občany, aby tomu takto rozuměli. Musíme reálně posoudit, jak vypadá proces rozšiřování. Je jasné, že bez hmatelného pokroku kapitoly 23 a 24 právní stát, tedy nebude možný další vstup do EU. Podívejme se na to reálně. Slyšel jsem určité stížnosti některých kolegů na způsoby, jak funguje komise nebo unie. Já to chápu. A já vždy říkám, že proces rozšiřování je společný postup nás a našich partnerů. A my, když pokud chceme, aby splnili své úkoly, tak musíme udělat to tež. Pokud my přijdeme s jinými požadavky, nesplníme naše závazky, tak ztrácíme kredibilitu. A tak to bychom to měli brát. A také souhlasím s panem Danielsem, který řekl, že musíme našim partnerům říkat, zdůrazňovat, že musí splnit všechny kritéria, že nebudou žádné zkratky nebo slevy. Když se podíváme na region, situace je závažná. Nebudu zacházet do detailů v každé jednotlivé zemi, ale obecně, a to jsme slyšeli um, od ostatních řečníků, že jsou tady známky ústupu směrem zpět, především v oblasti demokratického řízení a právního státu na západním Balkáně. Je pravda, že před několika lety byla naše očekávání mnohem vyšší. Reforma justice byla na prioritou pro každou zemi. Výsledky však um, se moc nedostavily. Musíme proto dávat jasné doporučení v oblasti právního státu a reform ve jednotlivých zemích. Kapitoly 23 24. To je jádro vstupního procesu protože se týká kodaňských kritérií. Hm, ta kritéria jsou stále aktuální, která definují, kdo a za jakých okolností je připraven ke, na vstupu do EU. Já chci citovat to první z těch kritérií, je dobré si je stále připomínat. Stabilita institucí, garantujících demokracii, právní stát – lidská práva a respektování a ochranu menšin. Bez jasného měřitelného pokroku v této oblasti se nemůžeme dostat dál. Já doufám, že tento signál bude takovým dědictvím tohoto parlamentu a tento přístup převládne v druhé polovině roku 2019. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji všem řečníkům i kolegům, kteří se zúčastnili a přeji vám hezké odpoledne.